Komise Vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k Ukrajině. Paní Ashton nemohla mezi námi dnes zůstat a jejím jménem tedy vystoupí k této otázce pan komisař Štefan Füle, kterému dáváme slovo. Máte slovo, pane komisaři. Mr. Chairman, thank you very much for Vážený pane předsedající, děkuji mnohokrát za tuto příležitost a chtěl bych eh, omluvit Katy Ashton, která mě požádala, abych eh, vám sdělil to, co vám původně chtěla říci sama. Pane předsedající, vážení poslanci a poslankyně, jsem rád, že mám příležitost říci tady, eh, nebo přednes tady prohlášení ke stávající situaci na Ukrajině. Chci eh, to říci ve světle tří důležitých blížících se událostí. Bude to ministerské zasedání EU Ukrajina, které se bude konat v Lucemburku 26. října, místní nebo tamní volby, které proběhnou 31. října a už 14. summit EU Ukrajina, který proběhne v Bruselu 22. listopadu. Ukrajina v poslední době eh, se těšila mnoha svobodám. Například proběhly svobodné volby, které byly ohodnoceny tak, že tedy proběhly v souladu s mezinárodními normami. Ukrajina si vytvořila dynamickou občanskou společnost, a mediální prostředí a docházelo k neustálému zlepšování dodržování lidských práv. Důsledku tohoto vývoje a vzhledem k závazkům jednotlivých vlád navázat uší vztahy s Evropskou unii, se vztahy mezi Evropskou unii a Ukrajinou dostaly na poměrně vysokou úroveň. A to se odráží i v ambiciozní dohodě o přidružení mezi EU a Ukrajinou, o které se v současnosti jedná a jejímž smyslem je dosáhnout dvojího cíle politického přidružení a ekonomické integrace do EU. Vláda prezidenta Janukoviče podnikla řadu významných ekonomických reform v posledních měsících, eh, které je skutečně třeba hm, hm, chválit. Eh, byl také přijat zákon o veřejných zakázkách a to všechno by mělo sehrávat důležitou roli v boji s korupcí a s, hm, ve snaze o dosáhnout větší konkurenceschopnost. Také tady je zákon o reformě plynárenského sektoru, kde vlastně se Ukrajina má přidruž, přidružit ke smlouvě o energii. Nedávno také to byla dohoda s Mezinárodním měnovým fondem. To, to je rovněž takový důležitý krok zajištění eh, makrofinanční stability a návratu k hospodářskému růstu. Všechny tyto reformy jdou správným směrem a je třeba je mm, dále rozvíjet. Ukrajinská vláda také eh, dosáhla značné stability, mm, která byla trochu problémem pro politický establishment na Ukrajině v posledních letech. To je samozřejmě důležitý vývoj, chceme-li, aby země byla účinně a správně řízena. Nicméně jsme znepokojeni neustálými zprávami o zhoršení situace v oblasti základních svobod a demokracie na Ukrajině. Týká se to především svobody tisku, svobody schromažďování a svobody združování. Vážení poslanci, vážené poslankyně, dodržování těchto základních hodnot je zcela základní věcí, protože právě tyto hodnoty jsou nejlepší zárukou jednotlivých svobod, svobod jednotlivců. Je to záruka soutěže eh, myšlenek, je to nezbytná složka otevřené, novátorské a konkurenceschopné společnosti. 1. října Ústavní soud na Ukrajině vydal rozhodnutí, eh, které se týká ústavních změn po roce 2004, kdy proběhla oranžová revoluce. A toto rozhodnutí poukazuje na to, že Ukrajina skutečně musí provést širší ústavní reformu eh, prostřednictvím eh, inkluzivního ústavního procesu. A opravdu se zde ukazuje, ukazuje klíčová otázka eh, usnesení parlamentu z října tohoto roku. Takovýto proces by měl směřovat k nastolení efektivního ústavního systému eh, i kontrol, tak jak je známe z evropských zvyklostí. Pro Evropskou unii a její členské státy je zcela zásadní respektovat demokratické zásady a právní stát. To jsou hodnoty, které nás spojují, to jsou zásady, které nelze nějak ohrozit. To znamená, je to důležité i pro naše vztahy s klíčovými partnery, mezi něž patří také Ukrajina rychlost a hloubka našeho zbližování s Ukrajinou budou záviset právě na plném dodržování těchto hodnot. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane komisaři. A nyní budou vystupovat řečníci jménem jednotlivých politických klubů a nejprve na dvě minuty pan Michal Gáler za skupinu EPP. Děkuji, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Pro evropskou budoucnost země se vyjadřuje stále ukrajinský lid. Ale nyní dochází k vývoji, který vzdaluje eh, Ukrajinu Evropě. A eh, bude budoucích volbách budeme také hovořit v souvislosti s summitem. My také musíme hovořit o zastrašování ze strany státní bezpečnosti a podobných věcech. Takovýto vývoj nemůže být vyvážen pozitivními ekonomickými zprávami. Ekonomická prosperita eh, nemůže nahradit občanská práva, protože nemůže si také Ukrajina eh, představovat, že by to takto prošlo, že by, protože by o tom Evropská unie nevěděla, e, protože také existovaly různé korupční aféry v minulosti. Ano, to existovalo, ale například nikdo nebyl zastrašován a také nebyli zastrašováni náboženské a církevní a studentské organizace. U e, končování dodávky proudu, také zabavování počítačů a tak dále, toto už jsme již viděli a to se nadále provozuje. Pan Chodorkovský vede e, tajnou službu, která, e, který nyní patří také mezi vysoké soudce. To je také skutečnost v Ukrajině. A z občanské společnosti již moc nezbylo. Opozice je vylučována z voleb a vytváří se loutkové vlády a loutkové strany. V Kijevě se také odstraňují okresní e, rady, protože e, víme, že tam opozice nemůže vyhrát a nesmí vyhrát. A my v současné době eh, také proti tomu protestujeme. Naše členské státy dělají demokratická rozhodnutí a pro evropské reformy se zasazujeme a pro také konkurenceschopné tržní hospodářství a pro evropskou integraci. My si přejeme, aby Ukrajina si nadále ubírala touto cestou. Děkuji. Sí, eh, vamos a ver. El kolega... Děkuji panu Gálerovi. pan Milanský pozdvihl modrou kartu. Jde opravdu o to položit otázku panu Gálerovi? Dobrá, pane Gálere, akceptujete otázku od pana Janského? Takže prosím, pane Jansky, máte slovo. Mikrofonu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 poukazovat takto důrazně na Ukrajinu jako na Čínu? Máte 30 eh, vteřin na odpověď eh, panu Mlevskému, pane Galere. Řekl jsem, že by to bylo hospodářskou prosperitou, že by to znamenalo chtít hospodářskou prosperitu pomocí autoritativního režimu tímto, touto cestou bychom se přeci v Evropě nechtěli ubírat. To známe Číny. Z Číny to není správná cesta, není to evropská cesta. Ten obrázek, který jsem načetl, je velice realistický pro e, lidi v Ukrajině a to, co tam má být hospodářsky dosaženo, musí ještě ukázat, jaký bude mít výsledek. Děkuji a nyní má slovo pan Balster promiňte, pan Severin a bude hovořit za socialisty a demokraty. Děkuji, pane předsedo. Ukrajina je pro nás velice důležitou zemí a je to země, před kterou stojí celá řada výzev. Chtěl bych poděkovat komisi za přesný eh, popis situace i za perspektivu perfektní popis našeho očekávání. Byla tam zvolena nová vláda, zešla ze svobodných voleb, které jsme všichni uznali a myslím, že bychom měli nechat pracovat tuto vládu a nenarušovat její mandát tím, že budeme posuzovat jejich výsledky. Skutečným problémem eh, diskuse je problém, který máme my. My příliš rychle dělíme tuto zemi na prozápadní a provýchodní a také máme problémy, protože se nedostali k moci prozápadní síly a tak nechceme příliš uznávat schopnosti eh, provýchodní části, že bude eh, schopna dobře fungovat a dostojí našim očekáváním. Proto se domnívám, že to je skutečný problém v naší rozpravě a měli bychom pochopit, že ti, kteří jsou eh, pro Evropu, jsou pro eh, Ukrajinu, aby tam vládlo právo demokratizace a modernizace země. A chtěl bych se pouze obrátit na kolegy a chtěl bych, abyste hlasovali pro odložení tohoto usnesení, které které máme přijmout. Domnívám se, že eh, po volbách teď eh, se vyjednává a my bychom do tohoto procesu neměli eh, zasahovat, dokud nebudeme mít možnost vyvodit z toho závěry. Děkuji, děkuji pane Severina, paní Valean. Děkuji. Pane komisaři, kolegové, máme potíže s tím, jak jednat s naším východním sousedem, s Ukrajinou. A je to stejně obtížné pro Ukrajinu, která jedná s Evropou jeden den jako se spojencem, jindy jako s problémem. Musíme být pragmatičtí, musíme uznat problémy v terénu a také vědět o společných bodech, kde bychom se měli dohodnout. Ekonomická spolupráce byla vždy nejúžitečnějším nástrojem Evropy pro spolupráci a je to od roku 56 právě tento nástroj, který je využíván. Měli bychom zdůrazňovat institucionální a ekonomické reformy, které by měly souběžně probíhat na Ukrajině. A tento paralelní proces je jediná možnost, jak vytvořit eh, situaci, která by vedla k pokroku ve východním sousedství. Je třeba podporovat zdravé podnikatelské prostředí, funkční tržní ekonomiku a podporovat eh, reformy v oblasti majetku a DPH, bojovat proti korupci na nejvyšších místech. To jsou priority a proto asociační dohoda je výrazným nástrojem pro reformy. A musíme i nadále jednat o, o zóně volného obchodu, aby se Ukrajina připojila k dohodě v oblasti energetiky, ke smlouvě o energetice. A členství ve VTO je také výrazem přijetí evropských eh, ekonomických norem. Měli bychom bojovat proti odkládání dohod eh, o volném obchodu a podporovat naopak vše, co směřuje k evropské integraci. Jménem Zelených má slovo paní Harms. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla nejdříve podotknout, že ty obavy, které se týkají zostření situace na, na Ukrajině a demokratických eh, postupů na Ukrajině, tak tyto obavy sdílím. Máme zde mnoho zpráv, které hovoří o potlačování mínění novinářů, o ohrožování angažovaných osob, kteří jsou členy nevládních organizací. Jsou to lidé, kteří se zasahují o demokratický vývoj, také roje tajných služeb opravdu nás vede k obavám. Pak zde máme tu debatu o svobodu tisku, o demokratickém vývoji, ale tato debata nezačíná těmi posledními volbami. Já jsem to zde říkala velice často. Veškeří vedoucí aktéři na Ukrajině vždy používali svou moc k uskutečnění svých zájmů a zneužívali ji k tomu. A toto zneužívání se neustále prohlubuje a to nás musí plnit obavami. Já si myslím, že si nepomůžeme tím, když schválíme toto usnesení, aniž bychom se nezamysleli nad hospodářským vývojem na Ukrajině. Já se stejně velkými obavami pozoruji, že na že Rusko stále zvyšuje svůj vliv na ukrajinské hospodářství, na energetický sektor, ale i na jiné sektory. A proto bych radila, abychom zítra nehlasovali, ale abychom se mnohem pečlivěji zabývali situací na Ukrajině ve všech oblastech. A to poté, co se vrátí delegace z Kyjeva, ona tam odjede přes příští týden. A teprve tedy potom abychom se tomu měli pečlivě věnovat a ujasnit si ve všech oblastech, co chce Evropský parlament říci k situaci na Ukrajině. Já mám mnoho ukrajinských přátel a já jsem je doprovázela na té jejich cestě z předdemokratické doby do nových dob. Ukrajina byla na velice dobré cestě. Poslední volby podle našeho odhadu se odehrály podle demokratických zásad. Pokud se situace nyní nezlepší, nejbrž zhorší, tak bychom si měli velice dobře rozmyslet, jak chceme zasahovat či nezasahovat. A já bych opravdu byla proti tomu, abychom rozhodli dříve, než se uskuteční návštěva na Ukrajině. Myslím si, že naše, náš hlas eh, bude lépe vysvědčen, když se opravdu nejdříve budeme zabývat eh, dialogem a diskuzí, které se odhraje na Ukrajině. Já mám celou řadu zpráv, které ukazují, že ta situace se tam nevyvíjí dobrým směrem, ale neprospějeme si tím, když vlastně nebudeme chtít se zabývat debatou přímo v zemi. Děkuji paní Hansové a nyní má na minutu a půl za ECR slovo pan Kaminský. Bralo aktivní úděl v pomarančové. Řada z nás se podílela na oranžové revoluci. Pomáhali jsme ukrajinským demokratům v těžkých dobách a vždy jsme podtrhovali, že naše angažování v Ukrajině není vázáno na konkrétní politickou skupinu, ale spíše nám záleží na svobodě a nezávislosti Ukrajiny. A nezapomínejme dnes, na to, že bychom neměli stranit určité konkrétní skupiny, Jako Evropský parlament bychom měli hájet důležitou věc. Buďme mluvčími aspirací volání po nezávislosti ukrajinského lidu a volání po evropských hodnotách i lidských právech na Ukrajině. Toto usnesení v současné podobě nepřispěje našim ukrajinským přátelům. Toto usnesení spíše vydá Ukrajinu na pospas Rusku. S tím, že vlastně na západě není pro Ukrajinu místo. Měli bychom prosazovat evropské normy na Ukrajině a tlačit na Ukrajinu, aby tyto normy byly využívány. Ale neměli bychom ponechat Ukrajinu se vzdalovat směrem na východ. Velmi si vážím navrhovatele usnesení, který je velmi zapojen do boje za lidská práva. A když ho slyším používat tak přísná slova vůči Ukrajině, děkuji, pane Kaminský. Děkuji. Nyní DFL. Jednu minutu má pan Belder. Děkuji, pane předsedo. Ukrajina z počátku tohoto týdne, a to říkám zde v tomto Evropském parlamentu, bohužel eh, prostor pro palcové titulky, které nebyly zrovna eh, lichotivé. Eh, bylo to o tom, že zahraniční eh, investoři mají strach eh, z bezpráví na Ukrajině. V loňském roce eh, bylo vyvlastněno 3000 budov a kriminální živly a politikové si hráli do kapsy. Mezitím členské státy Evropské unie jsou země, odkud od, e, přicházejí nejdůležitější investoři od roku 1991. Pane komisaři File, uznáváte se ty velké obavy evropských investorů a jaká opatření učiní komise, aby byly e, chráněny legitimní hospodářské zájmy na Ukrajině. že, my jsme skupina je proto, aby se Ukrajina stala členem EU, ale musíme sledovat rozvoj v oblasti lidských práv a i v ekonomické oblasti. Děkuji, pane Beldre. Tím ukončíme toto kolo a dáme panu Melcerovi slovo na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Během několika měsíců po pr- eh, volbách eh, k pana prezidenta vidíme, že demokratické vymoženosti oranžové revoluce se na Ukrajině zjevně ztrácejí, ale pokud dokonce i finanční trhy říkají, že nová vláda je stabilní a e, vypočitatelná, tak si myslím, že je to také ukázkou toho, že se demokracie podle našich západních představ, že se tato demokracie nedá neustále přenášet e, v tento pojem na všechny ostatní země a například východní země. Já myslím si, že pozice prezidenta je posílena, pozice parlamentu oslabena, to všichni víme, tak to na Ukrajině je, ale nehovoří se o tom, že dochází také k neustálým omezováním svobody tisku, takže já pochybuji na tom, že Janukovič dodržuje demokratické standardy. Janukovič se snaží jednak posílit svou moc, jednak eh, provést centrální reformu Ukrajiny a tím podpořit hospodářský růst, tak si myslím, že pokud to opravdu učiní, tak se udrží v křesle prezidenta eh, docela dlouhou dobu a Unie to prostě bude muset akceptovat. Děkuji. Děkuji a Nyní se dostáváme k řečníkům, kteří hovoří ve svém vlastním jménu za sebe a jako první má slovo pan Šepflin na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Vývoj na Ukrajině jasně ilustruje staré přísloví o tom, jak eh, moc korumpuje, absolutní moc korumpuje absolutně. Od volby prezidenta Janukoviče mnohé nasvědčuje na koncentraci moci a je to o to pozorodnější, když si vzpomeneme na výsledky voleb, kdy Janukovič zvítězil pouze malou většinou a prokázal podporu pouze na jihu a východě země a současně došlo k eh, trvalému pohybu, marginalizace alternativních mocenských center, nezávislost státní zprávy a další skupiny byly postiženy a tajná policie velmi eh, intenzivně zasahuje do chodu země a to vše je nedobrou přezvěstí pro budoucnost, tím spíše pokud eh, Ukrajinci usilují o evropskou budoucnost. A Janukovič vede Ukrajinu mimo Evropu, ne do Evropy. A je řečeno, že že dochází tedy k větší stabilizaci. Avšak ta stabilizace velmi souvisí se stagnací a také Staňukovič přijímá podřízenost Rusku, která je na Ukrajině novinkou. Otázka, zda dlouhodobě přijme ukrajinská veřejnost tuto formu transformace. Děkuji, pane kolego. Na jednu minutu má slovo pan Marek Sivěc. Zadajme sobě pytanie, co se zdařilo na Ukrajině, či... Prošme si otázku, co se podařilo na Ukrajině. Došlo k puči, k převratu, k vojenskému převratu. a za takových okolností se v noci píšou návrhy, které jsou druhý den předloženy k hlasování a získali velkou většinu. Formulace, které používáme na, na případ Ukrajiny, odpovídají formulacím, kterými odsuzujeme eh, africké diktátory. A já bych uvítal, kdyby kdy má být řečeno, že nám některé věci nevyhoví, anebo budeme vše negovat. Na Ukrajině byl po pět let chaos a my jsme podporovali demokraty. Nyní šest měsíců probíhá konsolidace, která může mít ale negativní vyústění. My na to chceme poukázat, ale nikoli teď a nikoli tímto způsobem. A chápu, že EPP letuje Tymošenka. Tmošenkovou, která prohrála, ale dávejme si pozor na to, jak postupují úřady na Ukrajině. Děkuji. Slovo má pan Koval. Děkuji. Děkuji panu komisaři Filemu za konstruktivní přístup a děkuji Rebece Harms za velmi moudrá slova, co se týče Ukrajiny. Veškeré údaje OBSE ukazují, že Ukrajina je jedinou zemí bývalého Sovětského svazu, která prozatím pořádala klasické volby a to je pokrok, které, který bychom neměli opomíjet. Byla by to velká chyba ze strany Evropského parlamentu, kdybychom se postavili na stranu EPP a kritizovali zemi, která pořádá víceméně normální volby. A nyní se obracím na naše ukrajinské hosty. Místo Ukrajiny je právě zde, v tomto hemicyklu. Proto aplikujeme na Ukrajinu tato kritéria, stejná kritéria, která vztahujeme na evropské státy. A veškerý problém týkající se eh, lidských práv bude vždy zde komentován. To je třeba pochopit. To je třeba pochopit, ukrajinští bratři. Jste Evropané, takže budete posazováni podle evropských norem. Poslední výzva. Buďte jednotní vůči Evropské unii. Máte vnitřní konflikty na Ukrajině, na Ukrajině my je pozorujeme, ale buďte jednotní vůči Evropské unii vůči Evropskému parlamentu, ať už jste modří nebo oranžoví nebo žlutí. Vaše místo je zde. Podaří se vám to. My víme, že to nebude příliš rychle, ale chceme vám pomoci. Souhlasím s Rebekou Harms. Doba Toto usnesení je naplánováno na období po volbách a potom bude možné předložit společné stanovisko, které bude společné pro obě strany, aby Evropský parlament byl také zapojen. Překročil jste řečnickou dobu. Paní Bajdere. Godatie kolegy, Ukrajina ir valsts ar Vážení kolegové, Ukrajina je pro Evropskou unii ze strategického hlediska velice důležitá, proto nemůžeme lhostejně pozorovat, co se tam odehrává. V říjnu protestovali lidé v ulicích proti reformám ústavy, které zahájil Janukovič tyto eh, reformy nesledují demokratické procesy a nejsou v souvislosti s Benátskou umluvou a je tu eh, ohroženo soudnictví. Jsou tu pochybnosti o volbách a skutečnost je ta, že z politických důvodů v eh, vládnoucí eh, strany eh, zneužívají systém soudnictví. Proto je toto usnesení tak důležité. Návrh opozičních stran by byl obhajován, aby se Ukrajina stala členem Evropské unie, aby to byla priorita. A Evropská unie musí pomáhat podporovat svobodu médií na Ukrajině. když eh, jeden eh, vlastník sdělovacích prostředků ovládá eh, celé prostředí, není dobré, ale přesto pozorujeme i pozitivní kroky, například zrušení víz, snaha spolupráce v oblasti energetiky. Tato podpora by měla být úkolem dalšího usnesení po volbách, kdy budeme moci diskutovat o dalších otázkách důležitých pro Ukrajinu. Děkuji a nyní chtějí dva kolegové položit otázku. Paní Vajterech, chcete zareagovat na to dva kolegové by vám chtěli položit otázky. Jste ochotná odpovědět na tyto otázky? Dobře. Nejprve pan Sivič. Mám velice jednoduchou otázku. Možná je to problém překladu, ale vy jste říkala, že současná ukrajinská vláda eh, odmítá členství v EU. Pokud vím, tak v prohlášení prezidenta a oficiálních představitelů a dlouhodobé eh, vládní politiky je členství v EU jedna z největších priorit. Možná, že jsem vám eh, dost dobře nerozuměl, nebo vy jste dost dobře nerozuměl prezidentovi rozvoji Ukrajiny. Děkuji. Paní Vajdere, můžete na to odpovědět? Máte 30 sekund. Ano. Měla bych se vyjádřit přesněji. To byla chyba při tlumočení. Prezident řekl, že je ochoten zahájit spolupráci s Evropskou unii avšak, že to není politická priorita eh, na základě Ukrajinské rady. Eh, paní Harms, chtěla byste položit otázku, máte 30 sekund. Já bych eh, velice ráda položila otázku paní kolegyni. Poté, co není v textu, máme všechny body, které se eh, nás zvláště dotýkají represe a zneužívání moci. To je zde všechno uvedeno. Co je tedy proti tomu, abychom s tímto textem v ruce přicestovali do Kyjeva za 14 dní a hovořili o tom a teprve potom rozhodli? jak bychom měli dále postupovat. To bych moc ráda věděla, protože podle dosavadních zkušeností se domnívám, že je nejlepší vyslat delegace, že je to nejproduktivnější, zejména eh, proto, když usilujeme o demokratický vliv. Děkuji, paní eh, eh, Hans. Chcete odpovědět na tuto otázku? Osobně nevím. proč po naší účasti na samitu na Ukrajině. Um, mám opravdu velké pochybnosti, když vidím, jaké signály dostáváme z Ukrajiny jaké bylo například složení ústřední volební komise, jaká je situace nevládních organizací. A když vyjádříme své pochybnosti, jsem přesvědčena, že regionální volby budou mít mnohem demokratičtější průběh. Jistě můžeme za týden či za dva e, vycestovat na Ukrajinu s naším usnesením. Nikdo nám nebude bránit, abychom vypracovali nové usnesení, ale e, situace situace je taková, že se tam demokracie horší. Ano, domnívám se, že eh, v rámci KGTI eh, byste se měli přihlásit o slovo. Nemůžeme pokračovat v rozpravě tak, že se eh, přihlásí 40 poslanců s modrou kartou. Máme další kolegy na seznamu řečníku a ti mají mít také možnost vystoupit. Pokud tedy chcete, můžete se pokusit na sebe upozornit v rámci KGTI. Pane předsedo, vážení kolegové, domnívám se, že tato rozprava ukazuje, že ještě nejsme připraveni, že potřebujeme tuto diskuzi a čas, zejména abychom mohli eh, přijmout eh, usnesení. Musím připomenout, že před šesti měsíci eh, tam byl volný pád. Měli jsme politické, finanční projevy nestability, dokonce hlubokou krizi a nyní je obrázek úplně jiný. Musíme to uznat. Před několika měsíci eh, vrátila tato vláda zemi eh, zpátky ke stabilitě. Hospodářské i finanční problémy tam jsou, ty nelze popírat, ale také musíme uznat, že eh, eh, tady zazněl eh, náš hlas, který se týká otázek voleb, mm, volebních praktik, ale v tomto smyslu nám budou naslouchat, když nebudeme vystupovat při každé příležitosti. Proto bychom, myslím, parlamentnímu výboru, který za deset dní vycestuje na Ukrajinu, bychom udělali medvědí službu. I nám samým, protože přijmout takovéto usnesení deset dní předtím, to, jak jsme nikdy nepostupovali, je to jasný pokus ovlivňovat volby. Neměli bychom dopustit, aby eh, náš parlament byl součástí takovéto hry. Navrhuji tedy odročení přijetí usnesení eh, v požádáme kolegy, aby to prodiskutovali, ověřili s kolegy na Ukrajině. Nyní na minutu a půl. No nové úřady na Ukrajině jsou nové pouze jménem. Vrací se k minulosti právní rámec pro nadcházející místní volby může ohrozit eh, účast opozičních stran. Ústava se změnila a vrací se de facto prezidentský režim. Média a občanská společnost eh, jsou pod konstantním tlakem a ukrajinská tajná služba jako by se vrátila do sovětských časů. Je tedy pro nás na čase vyjádřit eh, jasně naše obavy skrze usnesení. Ukrajinské úřady by měly obdržet sdělení, že užší vztahy s Evropskou unii mohou, nemohou být pouze zaručeny přátelskými prohlášeními. Taková Ukrajinská vám nemůže být spolehlivým partnerem pro Evropskou unii, zejména ve strategicky cité oblasti Černého moře. Děkuji. A poslední řečník je pan Svoboda, který má jednu minutu. Danke, Herr Děkuji, pane předsedající. Myslím si, že my všichni musíme dostat naší odpovědnosti. Vláda v Ukrajině, která přistupuje k tomu, že ohrozuje eh, princip právního státu a svobodu tisku, ona se ji snaží ovšem prosazovat. A zde je důležité si podívat na to, co bylo v tom usnesení. Tam byly tvrzení, které potom byly negovány těmi lidmi, kterých se to dotýká, takže je vidět, že máme k dispozici celou řadu špatných informací a my musíme také dostat naší odpovědnosti a ukázat, že nejsme součástí politického boje, protože to nedává smysl, milí kolegové, zejména z EPP. Není možné, že hájíme někoho pouze z stranického politického hlediska Příští týden máme diskuzi s ministrem zahraničí, pak máme volby, potom máme společný parlamentní výbor, delegaci, která pade na Ukrajinu a Kolego Gálere, ono to bylo vždy tak, že jsme teprve až po volbách říkali, jak proběhly, a ne, že jsme již před volbami tvrdili, že to nedopadne a ten průběh nebude dobrý. Takže si myslím, že bychom i v tomto případě měli postupovat férově. Byla to nyní modrá karta, pane Galere, kterou jste ukázal? Nebo... Takže máte 30 sekund na otázku. Já bych se chtěl vyjádřit v Catch the Eye, protože tam bych měl jednu minutu. Dobrá, ale máme již více než dvojitý počet osob, které smějí hovořit v rámci Catch DI. Takže nyní dostane slovo paní Kolobenská. Prevenská. no está, no está, pues se apunta y no está. Není tu, takže dostane slovo paní Lukaševská. Děkuji, pane předsedo. Někdo, kdo nezažil socialistický systém, nikdy nepochopí národy, které to zažili, kteří zažili omezení svobodu projevu a individuální svobody a nepochopí tu cestu, kterou prochází tyto národy. A dnes si kladu otázku, si klademe otázku, týkající se problémů na Ukrajině, ale musíme dbát malých změn i velmi významných. Stačí nedávné demokratické volby. A my, zástupci Evropského parlamentu, jsme byli svědky těchto voleb. Já vás prosím, abyste pochopili tisíce mladých Ukrajinců, kteří na nás a na naši pomoc spoléhají při budování demokracie a občanské společnosti. Snadno se to kritizuje. Já jsem Polka a já si na to dobře pomí... vzpomínám, jak se nám pomáhalo a jsem na to pišná. Pan Nikolaus. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také říci, že otázka, zda přijmout usnesení či ne před nadcházejícími volbami a také vzhledem k vztahu k ukrajinské vládě se domnívám, že musíme uznat demokratický postup při volbách a že Ukrajina má právo pokračovat ve svém úsilí. Jakákoliv rezoluce by měla tedy počkat až po volbách. Děkuji. Paní Ovie, teď máte opravdu slovo. Mikro, mikro. Ai, okei okay, excuse me. Eh, tänan, härra president, mul oli küll küsimus oma heale kol- předsedo, chci se zeptat kolegy, paní Vajdere, a chci sdělit, co mi vadí. skutečnost, že chceme dnes nebo zítra schválit usnesení o Ukrajině, není dobře načasované. A ti na Ukrajině, kteří uznávají Evropský parlament, to nepochopí. Máme dnes před sebou návrh a tón tohoto návrhu není optimální. Není to správné usnesení a jsou tam faktické chyby. Paní Vajdere eh, hovořila o tom, že předseda Benátské komise eh, kritizoval změny ústavy. A já mám dopis, kde je vyjádřen údiv nad tímto usnesením. Děkuji. Já osobně se domnívám, na rozdíl od pana Vigenina, že to je skvělá diskuse. A je vzácné, že by tu probíhala takto zajímavá rozprava. Děkuji i za vystoupení paní Lukaševské. A vidíme, že i EPP je e, rozdělená. Děkujeme socialistům a panu Svobodovi. Pan Severin a pan Marek Šivěc dobře znají situaci. Před volbami bychom neměli přijímat rozhodnutí, která jsou špatná pro naše přátelé. Pan komisař File a paní Rebecca Harms mají také pravdu, když říkají, že vidíme věci, které nás znepokojují. To je signál, který bychom měli odtud vyslat. Pokud si přejeme, aby Ukrajinci byli našimi partnery a aby se k nám připojili v tomto sále, a to je naše přání. A nyní má slovo pan Kohlíček. Eh, Zpamatujte se, kolegové. Zkuste výjimečně přemýšlet. Za týden nezměníte, vážení kolegové a milé kolegyně, ani zákony, ani složení volební komise

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážený pane komisaře. Ukrajina je podle mě jedním z našich nejdůležitějších potenciálních partnerů. Ukrajinci jsou civilizačně mnohem bližší Evropě než Turci nebo Albánci. Ukrajinský lid si svobodně zvolil změnu. Demokratické oranžové síly dostaly zemi do bídy, beznaděje a úpadku. Janukovič byl dlouho v opozici a jeho vztah k současné opozici odražuje, odrází no, odráží chování se vládců k němu. Asi si mnozí pamatují na to období, kdy jeho šikanovali oranžoví a Evropská unie se nad tím jenom schovývavě usmívala. Pokud nechceme ztratit Ukrajinu jako budoucího člena, buďme trpěliví, Orientujeme se na hospodářskou spolupráci a budujme atmosféru vzájemné důvěry. Musíme vládě vysvětlit, že demokratizace má legitimní místo ve společnosti a opozice zase pokud nezíská dostatečnou skutečnou podporu obyvatelstva, nemá právo se ucházet o moc. Děkuji. Děkuji. A Osobně jste se mě dotkl v rámci eh, KGI, bych chtěl na to odpovědět. Je to v pořádku? Ano, v diskuzi budete mít tuto možnost. Nyní má slovo pan Obermajer. Pane předsedající, pomocí založení energetického společenství jsme vytvořili evropský trh pro energetiku a plyn. A snažíme se toto společenství podpořit a opevnit s pomocí spolupráce s Ukrajinou a to je dobře, protože v minulých letech jsme měli několik problémů, zejména konflikt o plyn mezi Ruskem a Ukrajinou, který ohrozil zásobování plynem v, v členských státech Evropské unie a proto je jasné, že že to povede k tomu, že Rusko zastaví eh, dodávky plynu, například v mé zemi to bylo 23% dodávek, ale měli jsme tady poklesy ve Francii, v Itálii to bylo ve výši 20 až 40%. A nyní je důležité, aby komise se ujala své úlohy jakožto koordinátora energetického společenství a ta by měla eh, podpořit Ukrajinu a postarat se o ní, protože se jedná o zabezpečení dodávek energii pro země Evropské unie a není možné, aby jsme se tady dost stali jakousi obětí neustálých bojí o ceny mezi Ruskem a Ukrajinou. Děkuji. A nyní má slovo paní Jelčeva. Господин президент, Европейският парламент винаги е Pane předsedo, děkuji vám. Evropský parlament vždy podporoval Ukrajinu na její cestě směrem k demokracii na základě právního státu a jakožto země, která sdílí společné hodnoty s námi, eh, tak eh, můžeme hodnotit demokratický proces, tam stabilitu institucí a veřejné mínění a vítáme tu myšlenku, že eh, Ukrajina chce pozvat pozorovatele na volby. To jistě přispěje k demokratickému průběhu voleb a to eh, podpoří eh, neutrálnost ukrajinských institucí. Ukrajina musí zaručit vyváženost sil Ukrajina se může spolehnout, že Evropská unie podpoří jejich reformy. To povede k dalšímu úspěchu. Děkuji. Paní Oblinkevičovice. Minulý týden ukrajinský prezident navštívil Litvu a bylo sděleno, že cílem Ukrajiny je vstup do Evropské unie. Budou potřebovat řadu let a je bude třeba provést reformy v celé řadě oblastí, v oblasti lidských práv, v boji proti korupci, v boji proti chudobě. Ale souhlasím s kolegy, kteří se zde vyjádřili k tomu, že bychom neměli kárat Ukrajinu. Neměli bychom přivírat dveře před Ukrajinou. Ukrajina má své místo mezi evropskými zeměmi. Měli bychom jednat s Ukrajinou jako s partnerem, jako rovný s rovným. Děkuji. Slovo má pan Weigl. Gospod předsednik, Ukrajina je veliká a pomembná. Pane předsedo, Ukrajina je jasným partnerem Evropské unie který eh, má bez pochyby evropskou budoucnost a příliš bychom eh, nepomohli této eh, zemi, která má tak složitou historii a komplikovanou strukturu, kdybychom o ní hovořili jako předmět konfliktu našich stranických nebo ideologických eh, zvažování všech pro a proti. Domnívám se, že musíme postupovat opravdu vyváženě a jako u každé jiné země se tam uspořádají eh, demokratické volby a opozice je samozřejmě nespokojená, když eh, nezíská moc, ale bude mít zase příležitost při příštích volbách. Nemá smysl naslouchat pouze jedné straně. Děkuji. Pan Tanek. Já doufám také, že se Ukrajina jednoho dne stane členem EU ale eh, vydávat usnesení krátce před eh, volbami. Eh, my jsme proto, aby toto usnesení bylo více vyvážené. Janukovič demokraticky vyhrál ve volbách a jsou tu určitě důležité eh, eh, věci jako zajištění svobody tisku a podobně. Avšak Západ eh, pozoruje tento proces a nyní je prezident Janukovič pod tlakem ukrajinská občanská společnost je velice silná. Já se domnívám, že bychom se měli vyvarovat příliš zasahovat do politických interních záležitostí na Ukrajině. Děkuji doktore Tanoku a nyní má slovo paní Kalaskalabinská, prosím. Děkuji bardzo. Děkuji. Stejné argumenty měly zaznít před minulými volbami, když jsme si kladli otázku o usnesení k situaci na Ukrajině před volbami a my jsme se rozhodli pro usnesení po volbách a to se také stalo. My jsme vyzývali vládu a, a také jsme vyzývali, aby byla respektována lidská práva, svoboda projevu, svoboda združování a měsíce oběhly a dnes vidíme, že se tyto věci nenaplňují. Je tedy pro zakořenění demokracie nejdůležitější, aby hrozí, že tyto místní volby budou znamenat porušování lidských práv. Děkuji. A nyní po vystoupeních na žádost v rámci Catch the Eye vyslechneme Evropskou komisi, aby zareagovala na vystoupení kolegů. Uh, Děkuji, pane předsedo, za tuto možnost eh, zareagovat na to, co bylo řečeno této zajímavé rozpravě a já chci zareagovat eh, vlastně ve třech částech. Za prvé chci zareagovat na konkrétní otázku pana poslance Beldra, pokud je o podnikatelské prostředí. Je třeba udělat více na Ukrajině v této oblasti. To je evidentní. A já jsem o této otázce několikrát mluvil, ať už to bylo v rámci asociační rady, anebo na různých dalších eh, setkáních. Měl jsem možnost eh, hovořit o tom s panem premiérem eh, Azerovem minulý týden. Je tu řada dalších otázek, zákon o veřejných zakázkách a možnost se vlastně vrátit k tomuto zákonu. Teď se projednávají pozměňovací návrhy k tomuto zákonu v, v ukrajinském parlamentu. Je třeba udělat eh, více v oblasti eh, právního státu. My jsme sledovali s velkým zájmem eh, případ Mital v posledních týdnech. Je třeba udělat mnohé při splnění závazku a slibu v oblasti DPH. I to je věc, se kterou nejsou naši podnikatelé spokojeni. A skrze kontakty s ukrajinskými úřady a pravidelnými kontakty s podnikateli, my chceme chránit zájmy evropských investorů a podnikatelů. Za druhé, to není jednoduchý a lehký proces, do kterého se Ukrajina pustila s námi. Je to proces, kdy vyhlášení o evropské budoucnosti může být někdy užitečné, ale nestačí. Je třeba vlastně posílat prvky Evropské unie uvnitř Ukrajiny. Oni potřebují naši pomoc. Oni nás také potřebují, abychom jim čas od času sdělili, jak u nich situace opravdu vypadá. Ale my bychom se neměli nechat zatáhnout do falešné diskuse. Co je důležitější? Zda stabilita nebo dodržování určitých hodnot. A tím se dostávám k třetí kategorii otázek. Kdo jsem, abych komentoval návrh usnesení před tímto parlamentem, ale samotná skutečnost, že tato rozprava proběhla, je ceným signálem sama o sobě. A zástupci tohoto parlamentu pojedou brzy na Ukrajinu a přinesou tam tato sdělení a to sdělení je velmi cené. A já si myslím, že velmi ceným sdělením je, že bychom měli čekat od Ukrajinců, že nadcházející místní volby 31. října potvrdí demokratický vývoj v této zemi. A tím asi skončím, pane předsedo. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. V souladu s článkem 151 z osobních důvodů dám slovo panu Galerovi a chci vás požádat, abyste byl stručný a dodržel řečnickou dobu, pane Galere. Děkuji. Chtěla jsem zareagovat na to, co řekl pan kolega Svoboda. On hovořil o jedné věci nevyjádřil se zcela korektně. V naší rezoluci EPP jsme doopravdy měli nesprávný citát z Benátské komise. Já jsem hovořil s panem Markvartem, on mi řekl, co skutečně řekl a potom jsme to právě proto již odstranili a v tom společném usnesení to již nemáme, takže o tom již nemusíme diskutovat. Já bych si přál, abyste také jakožto socialistická frakce se k tomu jasně vyjádřili. Vy jste hovořili o principu právního státu zcela obecně, ale konkrétně eh, vyjádřete se k věcem, k tomu, co tam dělá tajná služba, či k tomu, že nejsou připouštěny strany do voleb. To je něco, co samozřejmě jistě můžeme kritizovat již před volbami, protože za takovéto situace nemůže výsledek voleb odpovídat demokratickým standardům. Děkuji. A vy jste eh, zareagoval na pana Svobodu a tímto způsobem mu dovolujete, aby vám odpověděl duchu článku 151.1 a já vás prosím, pane Svobodo, abyste byli zrušní. Jak já nechci, aby se z toho vznikl nějaký dialog, ale pane Galere, vy přeci jistě dobře víte, že já jsem dokonce se jasně vyjádřil i ve jménu frakce v tom smyslu, že třeba kontrolovat tajné služby. Také jsem to vyjádřil v rozhovoru s premiérem Azarovem, takže to je náš celý jasný postoj. A já vás prosím, abyste si ještě rozmyslel, zda by nebylo smysluplnější abychom společně měli usnesení, tedy usnesení, které předložíme společně, lidé, které, budou mít, které potom budou mít širokou podporu a ne tuto malou menšinu. Prosím, rozmyslete si to do zítřka. Děkuji panu Svobodovi a s tímto příspěvkem Tímto příspěvkem končíme tento bod na pořadu jednání. Existuje šest návrhů usnesení. Máme návrh liberálů, návrh GUE, návrh zelených, návrh socialistů a návrh skupiny ECR a rovněž zde návrh ze skupiny EPP. Tímto tedy ukončuji tento bod na pořadu jednání a zítra se bude konat hlasování. Nyní máme asi 6 minut času, takže si můžeme odpočinout. A přesně v 18 hodin začínáme s dalším bodem na pořadu jednání a to jsou ústní otázky radě. Děkuji vám, kolegové. Pues muy bien.